Takže hlasovali všichni, hlasování je u konce, takže přijato. A nyní bod 10 našeho pořadu jednání. Jedná se tedy o námitku podle článku 106 jednacího řádu. Obnovení schválení účinné látky bentazonu. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Přijato. A nyní? Nyní přejdeme na další bod. Je to bod 12. Takže do dokument pana Zofoliho. Je to multimodální doprava, odstavec 1. Ne, promiňte, opravuje se pan předseda, to je to kompromis číslo 1. Pro, proti, zdržel se, přijato. 3. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 6, pozměňovací návrh 6. Ne, to už je pokryto. Kompromis 4, hlasujeme. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní přecházíme na 24 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 8, kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 36 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 53 pro, proti, zdržel se, přijato. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 62 pro, proti, zdržel se, přijato. 63 pro, proti, zdržel se, přijato. A konečné hlasování o tomto pozměněném znění budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je uzavřeno a je to přijato. A nyní, nyní přecházíme na další hlasování. A je to zpráva pana Buzoji, to znamená mm, psychoaktivní látky. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 36 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 37 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 39 pro, proti, držel se, přijato. Návrh 14 pro, proti, držel se, přijato. Návrh 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti. Ověříme si to elektronicky. Hlasovali jste všichni? Hlasování je u konce. Přijato. Návrh 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Promiňte, zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 25 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 4 pro, proti, zdržel se, přijato. A konečné hlasování budeme hlasovat elektronicky, hlasujeme nyní. Hlasování je ukončeno. Přijato. Blahopřejeme. Blahopřejeme panu zpravodaji. Uh, Jsme skončili hlasování a pokud tedy někdo chcete odejít, tak to prosím udělejte co nejrychleji a potichu.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 na téma přenosná spongiformní encefalopatie. Tento bod jednání projednáváme na základě rozhodnutí koordinátoru a já nyní okamžitě bez odkladu předávám slovo zástupci komise panu Devenárovi, který odprezentuje eh, současnou situaci. Děkuji, pane předsedo. Honorable membre. Vážení členové, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mě pozvali na to, abych zmapoval situaci z hlediska regulace, která se týká encefalopatie, která je přenositelná. Po eh, tato prezentace bude relativně stručná. Jak jistě víte, Hlavní zákony v tomto smyslu byly přijaty roku 2001. To byla eh, doba epidemie bovinní encefalopatie. Byla to tedy chvíle, kdy ještě se vyskytovalo mnoho případů, takže opatření, která byla přijata v této době, byla velice přísná. Nick, comme va le montrer la présentation suivante. Takže podíváme se na další prezentaci. Tady se podívejte na údaje, to znamená pokles těchto případů, tak jak jsme to zaregistrovali v Evropě. Donc on, a, on aperçoit que euh, on a atteint euh, en quelques années le, un seuil très très bas. Vidíme, že tady jsme opravdu dosáhli velmi nízkého počtu. Poté, co euh, došlo k tomuto výraznému poklesu v případů, byla přijata dvě upatření. Eh, První eh, opatření spočívalo v tom, že se přijala komunitární eh, regulace, zvláště z hlediska věku, tedy odejmutí páteře, dále také z hlediska výskytu, zvláště těchto případů v kostech a druhá roadmap eh, roku 2010 až 2015 eh, přijala několik dalších opatření v tomto ohledu. Takže v současnosti máme velice nízký počet případů, asi 90 milionů hovězího skotu v Evropě. Jak vypadá současná situace? Některá opatření už fungují. My jsme revidovali materiály, které jsou rizikové z hlediska střev hovězího dobytku. Dále jsme eh, přerušili systematické testy u zdravých eh, porážených zvířat ve většině případů členských států. Dále jsme navýšili také věk pro testování rizikových zvířat Jedná se o mrtvá zvířata nebo urgentně poražená zvířata nebo zvířata, která vykazují klinické symptomy eh, antemortem na jatkách. Dále jsme také zavedli certifikaci stát u malých přežvíkavců. Eh, v tomto případě Eh, víte, že je to neurologické onemocnění, takže tady se snažíme zlepšit eh, jaksi eh, zdraví těchto menších přežvíkavců. Dále jsme skončili s eradikací v případě atypických patologií, které nejsou přenosné. Takže to jsou opatření, která zde máme Přijali jsme také některá opatření v částečném rozsahu. Co se týče členských států, které eh, mají jaksi opomenutelný rizikový statut, tak tady jsme snížili testování těch specifických materiálů podle eh, tedy Mezinárodní úřadu epizotí. Týkalo se to hovězího dobytku, netýkalo se to ještě menší přežvíkavců. Dále jsme také uvolnili zákaz, který se týkal eh, přenosu, tedy a převádění krmiv eh, z nepřežvíkavců na přežvíkavce, tady v souvislosti s kanibalismem a zákazem kanibalismu. A dále jsme také eh, se zaměřili na dostatečně spolehlivé metody. Toto vše bylo realizováno případě proteinu nepřežvíkavců, to znamená e, určených pro akvakulturu. Neproběhlo to ještě u e, e, vepřového, které bylo určeno drubeži a zase v opačném směru, tedy z drubeže na vepřové. Dále jsme zavedli také tolerantní úroveň z hlediska malého výskytu PAP krmivu, to znamená, e, zavadli jsme opatření z hlediska mikroskopické analýzy. To se používá jako citlivější metodika, ale není to ještě v praxi funkční. Chceme samozřejmě podporovat genetickou kontrolu. Les moutons a... Euh, se týče onemocnění a, mm, ovcí. v případě onemocnění klusavkou. A nyní se podíváme na opatření, která by měla být realizována. Takže opět se podíváme tedy na encefalopatii. Tady ještě v podstatě eh, nic neproběhlo, zatím eh, žádáme o stanovisko EFSA a to bude k dispozici roku 2017. Co se týče jatek, a požadavků eh, na postupy u jatečních zvířat. I toto zatím není relevantní v případě atypických EBS. Pravděpodobně budeme požadovat revizi ve chvíli, kdy eh, úřad pro epizody bude eh, jaksi mít k dispozici modernější postupy z hlediska analýz. Jak to vypadá v praxi? Co budeme dělat v budoucích měsících a letech? Co se týče fitban, to znamená zákaz krmiv, nejdříve se zaměřujeme na hmyz. Víte, že tato regulace se týká používání proteinů v, krmi, proteinů v krmivech. Nesmíme používat proteiny hmyzu z hlediska Eh, krmiv. Eh, tato možnost bude v budoucnosti možná v akvakultuře. Dále v druhé fázi z hlediska drůbeže budeme s touto možností uvažovat, ale teprve tehdy, až budeme mít dostatečné laboratorní spolehlivé metody k dispozici. Vývoz proteinů živočišného původu přežvykavců. V současnosti zakazujeme možnost vyvážet naše vlastní živočišné transformované proteiny. Kategorie 3, přičemž pocházejí tedy z takzvaně čistých zvířat, které jsou určeny pro lidskou konzumaci. To je něco, čím se nyní zabýváme. Máme v úmyslu o tom diskutovat členskými státy v blízké budoucnosti. A to pouze u tzv. čistých produktů. A co se týče produktů, které obsahují tento typ materiálu, tak e, budeme o tom uvažovat až v druhé fázi, opětovně, až budeme mít k dispozici dostatečně spolehlivé metody, tak abychom mohli otestovat e, markéry, které jsou e, součástí e, těchto krmiv. A nakonec proteiny pro nepřežvíkavce a výživu těchto zvířat. Tady jsou dvě možnosti. Využívání vepřových proteinů při výživě drůbeže a používání drůbežích proteinů při výkrmu prasat. Co se týče prasat, jejich výkrm je dosti složitý z hlediska složení, takže velice často se tam vyskytují produkty, které jsou povolené, které pocházejí z přežvíkavců. Dále tam nacházíme také krevní produkty z vepřového. Pro nás je tedy důležité mít k dispozici metody, které nám umožní spolehlivě zjistit, jaký zdroj proteinu tam máme. Výkrm Eh, Drubež, promiňte, omlouvá se řečník, to znamená eh, krmivo vepřového původu pro drůbež bude složitější eh, z tohoto hlediska. No pardon, je, je fais une bêtise, je reprends teď se omlouvám, řekl jsem to nesprávně, říká řečník, tak jsou tady dvě možnosti. Jednak vepřové drubeži a drubeží krmiva vepřovému. Co se týče výkrmu vepřového, výkrmu vepřových eh, eh, eh, Výkrm vepřu je velmi složitý a Musíme mít k dispozici metodiku, která nám bude validovat složení tohoto krmiva. To znamená, musíme validovat jednotlivé složky, to znamená zvláště proteiny, které pochází z, z krve e, vepřů. Takže je velmi důležité, abychom diferencovali zdroje těchto proteinů před registrací. Takže co se týče proteinů používaných pro výkrm vepřů, to není záležitost, kterou budeme mít v blízké budoucnosti. A je možné, že v budoucnosti budeme muset používat jiné, složitější metody z tohoto hledisku. Co se týče, z hlediska. Co se týče vepřových proteinů na výkrm drůbeže, zde testy probíhají, takže to bude proveditelné jaksi v kratší lhůtě. A omlouvám se za mm, eh, tu chybu, kterou jsem učinil. Co se týče eh, rizikových materiálů, u malých přežvíkavců chceme udělat revizi seznamu. Ten text bude prodiskutován stálým výborem a bude vycházet ze stanoviska EFSA. V současnosti v Evropě. Máme pouze dva případy EBS u malých přežvíkavců. Bylo to začátkem roku 2000, kdy jsme registrovali tento, tento výskut, výskyt. Pardon. Takže není zde důvod, abychom jaksi nějakým způsobem snižovali počet těch e, bodů na seznamu, jakmile tedy, e, pokud to nebude OIE chtít revidovat jako takové. Co se týče hovězího, tady uvidíme, jakým způsobem OIE bude přizpůsobovat vlastní pravidla. V každém případě to je něco, na eh, co zatím musíme čekat. Dohled. Dohled nad encefalopatií, jak jsem již uvedl na začátku, jsou tady dva členské státy, které nemají možnost jak si prodloužit věk pro e, testy, je to Bulharsko a Rumunsko. V současnosti tyto státy musí dělat e, testy i na zdravých poražených zvířatech, to znamená starších 30 měsíců a u rizikových zvířat starších 24 měsíců v závislosti na kapacitě Bulharska a Rumunska jsme mohli konstatovat, eh, že eh, zatím nemají dostatečnou kapacitu, aby vstoupili do těchto nových programů. Další bod, na který bych eh, chtěl upozornit váš parlamentní výbor, to je takzvaná chronic wasting disease v angličtině, takže první výskyt jsme měli v dubnu tohoto roku v Norsku. Tato patologie zatím se nevyskytovala předtím v Evropě. Norsko přijalo určitý počet eh, opatření na národní úrovni. Máme nyní pět případů, bylo to na eh, divokých zvířatech, eh, byly to na sobech Eh, jde nám o to, aby se omezil pohyb těchto zvířat z Norska, zvláště směrem k jiným eh, severským zemím, což je Švédsko a Finsko, ale zároveň chceme samozřejmě uchovat tradiční způsob. Takže tyto regiony, kde se vyskytla tato choroba, byly izolovány a nyní tedy eh, pohyby a počet těchto zvířat je předmětem kontroly. Tato choroba je velmi nebezpečná, protože přenos neprobíhá tak jako v případě jiných podobných patologií. Může to být environmentální e, přenos a jakmile se tento výskyt e, tedy objeví, tak je velmi těžké vymítit e, tuto chorobu. Na závěr. Během posledních let jsme zaznamenali velmi pozitivní vývoj z hlediska BSE v Evropě, takže je důležité i nadále mít eh, jaksi přiměřený přístup ke kontrole této patologie. Je nutné také se přizpůsobovat krok za krokem na základě vědeckých vyhodnocení a musíme mít k dispozici dostatečnou eh, sadu kontrolních postupů. Samozřejmě, že zůstáváme v kontaktu s mezinárodními organizacemi. Naše regulace se bude měnit podle toho, jak se bude měnit také OIE z hlediska standardů BSE. Pak jsou tady dvě choroby, které bychom měli eh, zdůraznit. Eh, CVD, tady už jsme již hovořili o tomto eh, tématu. To znamená, první opatření spočívá v tom, že musíme zabránit kontaminaci zvířat a dále v další fázi budeme prohlubovat samozřejmě tato opatření, jakmile budeme mít stanovisko. A co se týče klusavky, tak i zde náš přístup eh, se bude zaměřovat zvláště tedy na zdraví těchto zvířat, protože je to choroba, která eh, není zonotická. Děkuji vám za vaši pozornost a jsem nyní připraven odpovědět na vaše otázky ohledně krmiv, zvláště mm, krmiv ehm, v podobě proteinů, protože tam jsem nebyl dostatečně jasný. Za vaše prezentace a já tedy otvírám naši debatu, pan Poc. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. Já částečně jsem, jsem schopen eh, nejsem schopen pochopit, proč je to zákaz určitých krmiv pro drůbež eh, z důvodu výskytu hmyzu, protože hmyz eh, se tedy jaksi vyskytuje přirozeně. Ale druhá otázka se týká problému Rumunska. I my, i komise o tom víme, že jde tedy o rumunský problém. Přesto se najdou členské státy, kde jsou tyto bílkoviny prodáne, prodávány jakožto krmiva, ale jakožto hnojivo, přírodní hnojivo, ale následně pak jsou přidávány do krmivové směsi. A to je přesně to, čeho se, čemu se komise chtěla vyhnout. To je tedy přesně kanibalismus, kdy tedy vlastně tato bílkovina je prodávána sice jako hnojivo, ale zemědělci ji pak eh, používají ke krmení například prasat. A mě by zajímalo, jestli o tom víte a pokud o tom víte, jak hodláte tento problém řešit. Děkuji a nyní pan Pedišíny. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Komise ve své prezentaci naprosto jasně vysvětlila, proč došlo k významnému omezení případu přenosu spongiformní encefalopatie ze zvířat na lidi. Ukazuje to tedy, že naše dozorové orgány fungují dobře. Přesto se ve Francii vyskytlo několik případů a já jsem předložil otázku k původu těchto případů. A zajímalo by mě, jestli například komise žádala EFSA o to, aby provedla vyhodnocení těchto jednotlivých případů. Zdali ten problém vznikl například proto, že není harmonizovaná evropská legislativa v přístupu k hnojivům a krmivům a, a nepodobně. A také bych rád věděl, jestli taková zjištění, pokud existují, budou zahrnuta do programu dalších aktivit na rok 2017 a dále. A také by mě zajímalo tedy, kolik eh, těch látek, jež jsou uvedeny na zakázaném seznamu, to znamená, nelze je užít jako krmiva, eh, je nadále vyráběno, kolik z nich tedy skončí v kompostárně nebo, šta, nebo jako palivo v cementárně. Nejprve si tedy vyslechneme otázky a pak dáme prostor ke komisi, aby odpověděla. Děkuji, pane předsedo. Co se týče otázky eh, pana Podce? za prvé, Co se týče zneužívání, používání proteinu, to je jednoznačný podvod. A Komise eh, o tom ví a spolupracuje s členskými státy, aby zabránila tomu, že by se zneužívaly tyto proteiny. Samozřejmě, že tady stále vycházíme tedy z těch vnitrostátních kontrolních orgánů, eh, které musí dohlížet na to, aby pravidla fungovala eh, korektně. A snaha obcházet Samozřejmě to je záležitost, která se obtížně kontroluje, nicméně jsme si toho vědomi a působíme v této oblasti. Co se týče eh, proteinů hmyzu, ten zákaz zatím souvisí především s naší legislativou, kterou máme, protože to používání není zatím povoleno. A to otevírání se zatím projevuje u akvakultury, u ryb. A to z důvodu kontroly především. Co se týče drůbeže, tak to na, eh, nastoupí v druhé fázi, až budeme mít jistotu, že to budeme moci přesně zkontrolovat a že si budeme jistí, že se jedná o proteiny hmyzu. Co se týče eh, vystoupení pana Petičínyho, ne, zatím nemáme nějaké eh, jaksi oznámení nebo nějaké indikace z hlediska příslušných orgánů. Eh, čekáme na stanovisko začátkem roku 2017. Byli jsme samozřejmě smutní, že ten případ jsme měli ve Francii, protože ta Francie se nyní stala zemí kontrolovaného rizika Předtím eh, v podstatě tam byl eh, zcela opomenutelný výskyt. Čekáme tedy na stanovisko EFSA. A to dostaneme pravděpodobně z tohoto hlediska až koncem příštího roku a pak uvidíme, co v tomto smyslu budeme podnikat. Co se týče údajů, které se týkají proteinů, já tyto informace zatím nemám zde k dispozici, ale mohu později vás kontaktovat a poskytnu vám tedy vyčíslené údaje v tomto ohledu. Thank you very much. Děkuji velice. A nějaké další otázky? Ne? Ano? Bych chtěla navázat na to, co jste právě řekl, pane. To znamená ten případ Francie. Vy jste řekl, že bohužel statut Francie se změnil na celou řadu let. Ale chci se zeptat, víme, jaký je původ té kontaminace těchto stát ve Francii? Máme důvody, my víme přesně, co se odehrálo? Eh, Francouzi provedli velmi úplné šetření a nepodařilo se zjistit původ kontaminace u tohoto chovu a z tohoto důvodu ostatně se obracíme na EFSA a žádali jsme všechny členské státy, kde by mohly vzniknout tyto případy, aby nám poskytly údaje v rámci šetření, která probíhala v posledních letech v těchto členských státech, abychom mohli analyzovat tento fenomen. Francouzi provedli vynikající eh, důkladnou analýzu všech těch etap a nenašli důvod nebo příčinu. Thank you very much. Děkuji. A tím můžeme uzavřít jednání k tomuto bodu a tím také naše dopolední zasedání. Uvidíme se odpoledne ve tři. Děkuji.